požádat komisi, aby se zaměřila na otázky dodržování lidských práv s Maďarskem a já si myslím, že toto je správný postup. Děkuji vám. Allora, prendo atto che c'è una richiesta di modifica. Takže beru to na vědomí. Eh, že bylo požádáno změnit eh, program. To musí být eh, dáno panu předsedovi parlamentu k rozhodnutí a teď se dostáváme k hlasování. Zpráva Corriera D Campos, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování schváleno. Přijato velkou většinou zpráva ne, nemáme tady žádnou rozpravu, nepočítá se k žádné rozpravě, pokračujeme v hlasování k jednacímu řádu. každá plenární zasedání může rozhodnout o změně programu. Dobře, takže prosím vás pěkně. Návrh je jasný ale v současné době a teď musí rozhodnout předseda. To znamená, tato žádost se přednese předsedovi, ten rozhodne a sdělí to plénu. Paní komisaře Redingová se chtěla vyjádřit, prosím. President Paní předsedající, tento parlament právě odhlasoval zprávu eh, Korea de Campusem a já bych jménem eh, komise ráda eh, učinila následující prohlášení. Za prvé komise vítá dohodu dosaženou s radou a také schválení zprávy Koreje de Campuse a očekáváme brzké uzavření tohoto tématu. Nicméně, pokud se týče eh, vybírání projektů pro eh, společnou evropskou podporu, poněvadž jsou ve společném zájmu v oblasti infrastruktury, komise chce říci, že je důležité, aby se eh, z národní zdroje rozšířily také o granty, které budou podporovat projekty se společném zájmu komise si vyhrazuje právo v rámci této, eh, v tomto směru předložit návrhu, návrhy na základě sledování situace a podle článku 16 nařízení o transevropské energetické infrastruktuře. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařka. Tím se dostáváme ke zprávě. Auken zpravodajka má zprávo. Paní předsedkyně. Není tomu tak často, aby e, jsme vypracovávali takovou to zvláštní zprávu. A proto je škoda, že jsme nemohli vést rozpravu k tomuto tématu. Tady se jedná o respektování občanů a o účasti občanů. Musíme ozřejmit, že je pro nás důležité, že občanům nasloucháme. Chtěla bych jenom říci, že jsme mm, vypracovali dobrý výbor, jedná se tu o dvě záležitosti. A sice o otázku eh, respektování a šetření stížnosti proti Evropské komisi. To se týkalo letiště Vídeň. A veřejný ochránce práv souhlasil s tím, že by se měla udělat analýza ex post, ale podle mého názoru by se to mohlo jmenovat taky ex mortem analýza protože už je stejně příliš pozdě, ale občané by tady prostě měli mít právo podílet se a eventuálně také žalovat na to. Tato žádost poukázala a to je třeba také vyzdvihnout. Teď je tady ještě jedna revize jedné směrnice, kde se jedná o rámcový problém pro ekologické akční plány. Jedná se o to, aby byla plně dodržena kritéria a aby občané na všech úrovních se účastnili. Tady v Evropském parlamentu se budeme o to rozhodně zasazovat aby občané měli účast na všem, co se činí. Chtěla jsem poděkovat všem spolupracovníkům. Pracovali jsme v dobré atmosféře, Rakušané taky dobře spolupracovali, nikdo se nezlobil na Rakušany, to bych ráda ještě připojila. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. La votazione. Chi a favore? Hlasování. Kdo pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Zpráva asi nes. Blok 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Potom změněný návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A potom návrh usnesení, jmenujete hlasování, zahajuje hlasování. Myslím si, že to bylo schváleno. Ano, přijato. A potom zpráva Eichhout. Blok 1. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Takto změněný návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď k celému usnesení jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Bylo to schváleno. Máme tady technický problém. Pan Brok, prosím. Je mi to nesmírně líto, já nemám tady ještě můj hlasovací lístek, ale hlasoval jsem pro obě zprávy. Bene, la prenda. Dobře, tak si vemte hlasovací lístek. Dobře, a nyní zprávě tu na blok 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní eh, zpráva výboru, kdo je pro, proti, zdržel se eh, schváleno jmenovité hlasování ke celému návrhu usnesení. Usnesení běží, usnesení, promiňte, hlasování je ukončeno, přijato. Potom zpráva Greka, blok 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh komise, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Jmenovité a hlasování pro legislativní usnesení. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato zpráva Tyrolia. Sto devět pozměňovacích návrhů. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňující návrh 13. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Proskoumáme to, zahoji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. Návrh komise. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Jmenovité hlasování pro legislativní usnesení za hlasování ukončuje hlasování. Schváleno. Teď máme přerušení pro slavnostní zasedání a potom se bude pokračovat v hlasování.